lidma, kteří mi pomohli při této práci, při této komplikované a náročné práci, která ale byla korunována úspěchem. Děkuji všem. Um, thank you too. Já vám děkuji, paní Debrun, a děkuji také kolegyně, kolegyním a kolegům, kteří vystoupili. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin, rozpravu tímto uzavírám. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise týkající se revize směrnice o souborných službách pro cesty. Pane Dali, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, jsem velice rád, že vám mohu poskytnout nejnovější informace o práci Komise na revizi směrnice o svobodných službách pro cesty. V době přijetí této směrnice v roce 1990 organizované pobyty byly nejčastějším typem prázdnin. Od té doby se ale situace na trhu zásadně změnila. Internet umožnil spotřebitelům rezervovat si přímo od jednotlivých operátorů leteckých společností a hotelů. Nízkonákladové společnosti eh, znamenaly revoluci v letecké dopravě. Zvýšili konkurenci a rozšířili volbu pro spotřebitele. V tuto chvíli většina evropských občanů si organizuje své prázdninové pobyty sama. Nekupuje si předorganizované, než by si eh, spíše kupovali předorganizované zájezdy. Vedlo to k tomu, že stále méně lidí bylo chráněno při prázdninových pobytech. Stávající směrnice vedla k nerovným podmínkám v turistickém průmyslu. Některé jako hospodářské subjekty eh, byly řízeny touto směrnicí, jiné ne, byť produkty, které prodávaly, byly stejné. Minimální harmonizace vedla k fragmentaci právní úpravy mezi členskými státy. Následně stávající právní úprava v některých místech může být neaktuální. A z toho důvodu se komise rozhodla vyhodnotit dopady a připravit se na možnou novelizaci směrnice o souborných službách pro cesty v loni. V rámci průzkumu dopadu komise vydala studii o tom, Eh, která se týkala dynamických balíčků a ta studie vyšla v listopadu loňského roku. Zároveň spustila veřejné připomínkové řízení týkající se revize této směrnice, které skončilo 7. února 2010. Komise v tuto chvíli eh, zkoumá 170 příspěvků, které zapracuje do hodnocení dopadu. Rozsah novelizace bude záviset na výsledcích hodnocení dopadu. Rád bych ale krátce řekl, jakými směry se tato práce ubírá. Za prvé, vysoká ochrana je klíčová. Chceme-li zajistit, aby eh, spotřebitelé věřili eh, dovoleným, které, které koupí. Musíme umožnit lepší fungování vnitřního trhu v turistice, především vzhledem k tomu, že lidé tak často v této oblasti nakupují přes hranice. Následně je tedy vhodné více harmonizovat příslušné eh, právní úpravy v členských státech. A konečně si myslím, že je potřeba vytvořit rovnější podmínky i pro podniky, které poskytují takovéto zájezdy a balíčky. Komise chce předložit tento návrh na začátku roku 2011. Hlavními úkoly bude definovat rozsah působnosti směrnice. To bude asi nejtěžší. Komise zváží možnost rozšířit rozsah působnosti i na eh, širší um, širší typy těchto balíčků, včetně tzv. dynamických balíčků. A následně více spotřebitelů budou chráněni při nákupu svých dovolených. Bude potřeba novelizovat také informační požadavky a jasně říci, jaké a, eh, povinnosti vyplývají pro smluvní strany. Komise se dále bude snažit Eh, zjistit, eh, jaké dopady by mělo eh, zavedení nálepky pro takovéto organizované pobyty a zájezdy. A kromě toho také více posílíme ochranu cestujících, tak jako chtěl Evropský parlament pro ty, kteří si koupí pouze letenku a ochranu proti bankrotu. Komise vydala nezávislou zprávu v roce 2009, která řešila řešení těchto případů. 15. prosince roku 2009 jsme se také zabývali právě cestující v letecké dopravě a z toho všeho budeme vycházet při hodnocení dopadů. Chceme poskytnout ta nejkomplexnější ochrana opatření Evropskému parlamentu ještě před koncem roku 2010. Thank you. And now... Děkuji. V debatě jako první vystoupí pan Schwab na dvě minuty. Pane předsedo, já bych jménem své politické skupiny nejdříve chtěl poděkovat panu komisaři Dálimu za to, co slíbil, že dojde ke změně směrnice z roku 1990. Já si myslím, že to je časově přiměřené. A domnívám se, že bychom toto časové okénko mělo, měli využít. Je zde celá řada oká, otázek, které eh, v současné eh, době jsou otevřené a nedochází k dostatečnému informování spotřebitelů. Na internetu eh, se spotřebitelé mohou proklikat vždy dále a dále a mohou si zabukovat, zarezervovat nějaký balíček, který není chráněn stejným způsobem jako nabídky na původní stránce. Je zde, jsou zde levné letecké společnosti a tyto nízkorozpočtové letecké společnosti eh, často nemají dostatečnou ochranu spotřebitelů. Především v případech, kdyby se spotřebitelé chtěli právně bránit. Nový návrh by to v každém případě měl měnit. Zároveň je třeba eh, zohlednit práva eh, leteckých pasažérů je nutné, aby tato práva nebyla dlouhodobě převedena do jednoho dokumentu. Je nutné, aby bylo zaručeno, že zde nedojde k protichudným tendencím v jednotlivých předpisech. Je nutné, aby komise zohlednila rozličnou situaci v jednotlivých členských státech. V některých členských státech existují problémy s přehraničním nabízením služeb. Cestovní kanceláře v mé zemi mají jenom zprostředkovatelskou funkci, v jiných členských státech je to jiné. Z tohoto důvodu bychom měli situaci zjednotit, zjednotit aby bylo možné poskytovat služby přeshraničně. V současné době stále více spotřebitelé používají internet a je nutné, aby na internetu bylo jasně označeno, že se jedná o souborné služby po cesty, pokud tomu tak je. Nyní pan Kelly dvě a půl, dvě a půl minuty. Thank you, uh... Pan Kelly na dvě a půl minuty. Děkuji. Pane předsedající, vážení pane komisaře, vážení kolegové, tento návrh eh, přichází ve velmi vhodné době pro cestovní ruch. Eh, leteckou přepravu a tak dále. Protože eh, každé léto se občané ocitají eh, na dovolené a nemohou se dostat zpátky kvůli krachům. Evidentně se ukázalo, že naše legislativa že chrání spotřebitele, protože pasažeři často nedostanou informace o tom, kde se dostanou domů, není transparentnost v tom, kdo technicky za to zodpovídá za tu situaci, nedostanou lidé žádné číslo na kde by se mohli dobrat nějakých informací. Proto vítám tuto aktuální diskusi a snahy komise řešit eh, tuto problematiku, protože eh, jsme to nechávali být příliš dlouho. Eh, problémy s touto směrnicí byly identifikovány již před deseti lety ve zprávě parlamentu, ale od té doby došlo k velmi malému posunu. Směrnice na ochranu spotřebitele řeší některé problémy, ale potřebujeme tu ochranu prohloubit to, že se vlastně ta směrnice nazývá, jak se nazývá, také ukazuje na její zastaralost, protože lidé už našli levnější cesty, jak cestovat a poznávat svět. 40 lidí v Irsku, 40 lidí v, v, v Irsku používá svobodná služba, pro mě to vypadá v jiných zemích. Lidé se spíše dnes zaměřují na webové stránky, jako je TripAdvisor, stávají se sami sobě cestovní kanceláří, dochází k změně spotřebitelského chování. Z průzkumu a studií eh, vyplývá, že je třeba eh, spotřebiteli ukázat, kdo nese odpovědnost za případná spoždění a rušení. Eh, spotřebitelé potřebují jasné informace, a měli být eh, informováni o svých právech. Pane Kelly, mohl byste trošku zpomalit, protože hm, to brání tlumočení, ta vaše rychlost. Ale už prosím, dokončete, <laughs> o, dokončete rychle zároveň. Děkuji, pokusím se. Podle stávající legislativy e, není jasné, kdo nese odpovědnost. Je to letecká společnost, cestovní kancelář, letiště e, nebo nádraží, pokud jde k nějakému problému. A koho má spotřebitel žádat o informaci? E, obvykle v takovýchto situacích se objevují různé informace z různých zdrojů a nikdo se v tom nedokáže vyznat. Pokud chceme budovat evropskou ekonomiku založenou na přeshraničním obchodu, tak spotřebitelé musí vědět o svých právech a o tom, jak je vynucovat. Musí, musí být také tato práva komunikována. Vím, že je velice obtížné často nalézt oddělení reklamací letecké společnosti. Jak můžete uplatnit svoji stížnost, když ani nevíte, kam se s ní obránit, obrátit? Já bych doufala, že komise toto zohlední že tady budeme mít jasnou legislativu, která bude snadno srozumitelná. Nestačí jenom více legislativy, je třeba, aby členské země měly povinnost informovat občany o nových právních aktech, jakmile jsou souhlaseny. A dále, pane komisaři, kolik stojí let, víme, Eh, že inzerované ceny často neobsahují různé poplatky, poplatky za čekem, poplatky za další zavazadla, prostě nejrůznější poplatky za všechno možné. Revize této směrnice skýtá příležitost také pro větší transparentnost, eh, pokud jde o ceníky leteckých společností. Měli bychom této příležitosti využít. Děkuji. A nyní paní Meissnerová na tři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři Dálí, nejdříve bych vás chtěla přivítat také jménem politické skupiny ALDE. Vy už jste poukázal na to, že plánujete eh, revizi přeskuma této směrnice, o které zde jednáme. Dámy a pánové, můžeme být rádi, že žijeme v Evropě a že zde v Evropském parlamentu můžeme hovořit o tom, eh, jak můžeme cestovat se svými domácími zvířaty. O to šlo v předchozí diskuzi. A nyní také diskutujeme o ochraně spotřebitelů. Nyní jde o lidi, kteří cestují, nikoli už o zvířata. Jde o lidi, kteří chtějí být mobilní, kteří se chtějí volně pohybovat po Evropě. A zabýváme se tím, jak je možné tento pohyb zajistit. A před a mnoha lety, před 20 lety, jsme se zabývali soubornými službami pro cesty. A já vím, že eh, potřebitelé očekávají, že budou eh, mít určitá práva při cestování a že tato práva budou zajištěna. Ve chvíli, kdy eh, nebudou splněny požadavky či očekávání nebudou poskytnuty odpovídající služby, mají lidé nárok na očkodnění. V současné době se ale hodně rezervuje přes internet a současná směrnice má určité mezery v tomto ohledu. My už jsme hovořili o případu Sky Europe ze Slovenska. Mnoho pasažérů při krachu této společnosti zůstalo eh, v cílových eh, eh, místech na dovolené a neměli nárok na očkodnění ve chvíli, kdy si nekoupili letenku prostřednictvím kreditní karty. Je třeba, abychom zajistili, že i lidé, kteří si nekoupí letenku kreditní kartou, budou mít určitou ochranu svých práv. Pokud něco takového chceme, potom potřebujeme revizi této směrnici o souborných službách a musíme se zamyslet nad tím, jak už řekli někteří kolegové, jestli bude třeba mít speciální ustanovení pro cestující s leteckými společnostmi. A samozřejmě zde se nezabýváme jenom zvířaty, jak tomu bylo v předchozí diskuzi, ale také tím, jak už jsem řekla, aby lidé mohli volně cestovat. Děkuji a nyní paní Jebrepos na čtyři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení pane komisaři, dámy a pánové. Už bylo poukázáno na tom, že zákonný rámec de facto už nevystihuje současnou realitu, eh, poněvadž eh, cestování se změnilo a dochází tedy k frustracím nejenom tedy ze strany cestujících, ale také cestovních kanceláří a cestovních agentur. Je zřejmé, že eh, tato směrnice chrání čím dál tím menší okruh cestujících, ačkoliv čím dál tím více lidí cestuje. Evropský parlament by si přál a přeje si to už mnoha, mnoho let, aby se tato směrnice změnila. Podařilo se nedávno dokončit stádium konzultací a je čas rozhodnout. Já vítám prohlášení pana komisaře, ale chtěla bych zdůraznit ještě několik málo bodů. Za prvé je to tedy rozsah působnosti této směrnice. Podle mě musí být výrazně rozšířen. Konstatujeme, že čím dále tím více cestujících, cestovatelů, výletníků eh, si balíčky sestavují sami, často přes internet. No a vidíme, že mnozí, kteří třeba eh, cestovali Eurostarem, nedostali za neuskutečnou cestu žádné odškodnění, museli si sami sehnat hotel, přišli o lístky do divadla a podobně. A to je třeba změnit. Do budoucna se cestování bude měnit a také v různých eh, členských zemích eh, se cestuje různými způsoby. A právě proto by bylo třeba tento trh harmonizovat. Existují otevřené otázky. Neví se třeba, kdo je vlastně zprostředkovatelem, agentem při cestování, nebo co to znamená vyšší moc. Já jsem se dívala na konsultaci z roku 2007 a zde se konstatovalo, eh, že turistický průmysl a všichni, kteří cestují a všichni, kteří jsou eh, do, tohoto, do této problematiky zapojeni, že poskytli řadu informací, nicméně eh, velice málo z nich se skutečně používá. Čili měla by existovat nějaká značka jakosti a mě by zajímalo, co si právě o tom myslí pan komisař. Také si myslím, že by bylo třeba daleko jasněji stanovit roli cestovního agenta, cestovního zprostředkovatele. Je to proto, že cestující jsou přímo zaplavováni informacemi, často z internetu a často informacemi nespolehlivými, neúplnými, nesprávnými. Například se po nich chce platit nájem z prázdninového bytu, který vlastně ani neexistuje. Čili toto je třeba ošetřit. Další problém je bankrot cestovních kanceláří. Já bydlím eh, na hranici mezi Belgií a Nizozemí, mezi eh, Flandry a Nizozemím. A eh, proto je také důležité, aby se přesně tedy vymezovali, vymezovala informa, eh, zodpovědnost, protože může být podepsána smlouva v jedné zemi a pak se cestuje z jiné země. A další bod. Eh, často existují pevné ceny, eh, takzvané all-inclusive ceny. A mě by zajímalo, jestli je to tak všude. A také, co se stane v případě zásahu vyšší moci. I tam je třeba jasně stanovit práva cestující a naopak povinnosti poskytovatelů, včetně sankcí a trestních opatření. Já věřím, že komise brzy rozhodne, abychom o tom mohli diskutovat v Evropském parlamentu. Unijná direktiva v sprawie zorganizovaných podruží. Pane předsedo, Evropská směrnice o e, cestovních balíčcích, ta vlastně už je stará 20 let, začalo se o tom debatovat v roce 1990. A to bylo ovšem v době, kdy se nejčastěji jezdilo na dvoutýdenní pobyty, které se vybíraly z katalogu a které zajišťovala cestovní agentura. Tato směrnice, jestliže má být adekvátní ochranou spotřebitelů pak musí být transparentní, eh, musí tam být možnost eh, vrátit to, co bylo zakoupeno a podobně. Za poslední 15-20 let eh, došlo ke zcela změněnému, totální změně obchodního modelu a také ke změně chování cestovatelů. Většinou se dnes eh, objednává přes internet. Myslím, že 23 lidí eh, v průměru Evropě objednává si své dovolené přes internet. V některých zemích je to až 40 A velká část těch, kteří si objednávají přes internet, eh, si neuvědomují, že zde jsou jejich zájmy chráněny daleko méně, než eh, kdyby si koupili tyto zájezdy přímo na nějaké kanceláři nebo agentuře. Eh, už to trvá příliš dlouho a já bych skutečně rád slyšel od komise dnes večer, kdy dojde k revizi této směrnice a jaké změny v ní budou učiněny není možné, abychom my v parlamentu na jedné straně podporovali obchodování elektronickými médii a přitom nebyli schopni chránit ti, kteří potřebují ochranu. Pan Melcer. Pane předsedo, rozdíly existují nejenom v úrovni ochrany spotřebitelů nebo rozdíly jazykové. Ale Evropská unie už před dobrými 15 lety vytvořila společná pravidla a já si myslím, že ta revize eh, by neměla jít tak daleko, eh, že by se sjednocovaly také paušální zájezdy eh, v rámci sjednocování ochrany spotřebitelů. Já si myslím, že je nebezpečné takováto tendence ke gleichschaltování. Jestliže chceme posílit zodpovědnost cestovních kanceláří agentur, musíme si uvědomit, že to může mít velice významné dopady na celé odvětví. Eh, může dojít k vymírání cestovních kanceláří a zároveň eh, mohou, může nastat boom neregulovaných eh, těch, kteří nabízejí dovolené na internetu. musím říci, že eh, dnes, eh, kdy eh, slyšíme o, o potížích v Řecku, dochází tam k omezování turistického ruchu a možná, že to bude pokračovat v dalších zemích. My tedy doufáme, že se nám <laughs> nestane to, že bychom si museli vyzkoušet to, jak funguje ochrana spotřebitelů v případě státního krachu. Děkuji, nyní pan Kostan Dimaty. Já bych eh, rád eh, vás upozornil na následující věc. věc. Pan Sim Kalas při svém slyšení zmínil skvělý princip. Konkrétně volnost pohybu osob. Pan Chás řekl, že toto je jedno z nejdůležitějších základních práv. Proto je také důležité, aby různá práva, která máme při cestování, byla sjednocena a aby tato práva byla spojena v jednotnou chartu, v jednotnou listinu práv. Čili je nutné, aby panovala transparentnost. K prioritám španělského předsednictví patří i tato oblast. A proč je to tak důležité? Je to proto, že směrnice, která dnes je stará 20 let, eh, nijak nezohledňuje práva postižených cestujících. A to eh, platí jak pro ony balíčky služeb, ty paušální balíčky, eh, tak i o právech postižených cestujících eh, u jakéhokoliv jiného typu zájezdu a pobytu. To znamená, že potřebujeme jednotnou chartu, která by garantovala určitý standard také lidem s postižením a která jim umožní využívat o něch paušálních balíčků. Eh, pokud se podaří přijmout takovou kartu, pak bude skutečná svoboda pohybu v Evropské unii pro všechny. Děkuji. A nyní paní Tykau na minuty a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Směrnice, která se týká soborných služeb pro cesty, se týká ubytování, dopravy a dalších souvisejících služeb, které zajišťují cestovní agentury a kanceláře a všechny ostatní instituce zajišťující tyto služby Směrnice z roku 1991 nebere v úvahu vývoj, který vlastně ve znamení nákupu po internetu. 29 domácností v Evropě kupuje zájezdy skrze internetové stránky. Směrnice musí být revidována, aby zahrnovala v působnosti také tyto organizované pobyty. A spotřebitelé musí být informováni o svých právech a jak jsou zaručeny celkové nabídky a každá součást nabídky. Jsem také přesvědčená, že je důležité, aby internetové stránky, které nabízejí tyto služby, byly certifikovány. A takto vlastně zajistíme totožnost poskytovatele zájezdu. A bude možné poskytnout lepší informace. Studie, která byla zveřejněna v lednu 2009, odkazuje na dynamické, dynamickou nabídku služeb a počet zájezdů zakoupených elektronicky se zvýšil, když představuje 25 celkového objemu 69 jsou přímé nákupy skrze cestovní agentury a letecké společnosti, tedy které jsou na, zakoupeny na poslední chvíli. Tyto nabídky jsou pružnější, niž, představují nižší ceny oproti tradičním zájezdům a zejména jsou výsledkem situace, kdy není možné najít zájezd který by odpovídal skutečným potřebám. 70 stížností, které byly zaznamenány Evropskou sítí středisek práv spotřebitelů, se týkají právě těchto zájezdů, kdy neúplné informace při a po zájezdu případně se to týká služeb, které neodpovídají normám a je důležité, aby tato směrnice byla včas revidována. A nyní pan Harp na jednu minutu. Pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři jménem naší skupiny a také jako předseda výboru INTE za to, že přišel velmi záhy mezi nás dnes večer, aby zareagoval na ústní otázku z našeho výboru 3. prosince kde jsou vypočítávány některé oblasti. Myslím, že máme k dispozici čas, kdy, než si to komise rozmyslí. A můj výbor i výbor pro dopravu, který je zastoupen, chtějí společně přemýšlet o řadě otázek, které zde byly vzneseny. A jak postupovat dále? Vzhledem k charakteru změn celé oblasti cestovního ruchu a otázkám našich kolegů, nová směrnice musí být jasně zaměřena do budoucnosti a nesmí být příliš nepružná, aby mohla předjímat potřeby spotřebitelů. Ale jedna oblast, o které by se mělo uvažovat, je, že veškeré aspekty nabídky pro spotřebitele musí být zohledněny bezpečnost hotelů, například bezpečnost eh, bazénů pro malé děti. Je třeba mít konkrétní ukazatele, které mohou být předmětem dobrovolné dohody, ale mělo by to být, měl by to být dalekosálý návrh. A, vě, a věřím, že určitý ukazatel v tomto směru bude, že skutečně náš výbor bude očekávat váš návrh. A není pan Klás na jednu minutu a půl. Děkuji, pane, předsedo. Myslím, že pokud eh, nabídneme větší ochranu milionům osob v Evropské unii, osob, které jedou na dovolenou, bylo by to určitě přidanou hodnotou. Přeshraniční problémy vyžadují přeshraniční strategii a všichni se shodneme na tom, že směrnice z roku 1990 je už zcela překonána. Tehdy to fungovalo tak, že se lidé podívali do katalogu a rezervovali si zájezd v nějaké cestovní kanceláři. Dnes ale stále více lidí si sami tvoří svou cestu a rezervují si eh, služby po internetu. Objevují se také různé nové fenomény, například jsou to nízkonákladové letecké společnosti, a také e, se používají výletní lodi. Tato nová směrnice by tedy měla především definovat e, rozsah působnosti, typ cest, které jsou směrnicí pokryty. Je také třeba přesně definovat, kdo nese právní odpovědnost. Je třeba zajistit ochranu spotřebitelů v případě krachu. A je třeba skutečně najít takové řešení, které tohle všechno postihne. Jenom tak pomůžeme milionům spotřebitelů v Evropské unii. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kaza na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a přivítat nového komisaře. Jak jsme slyšeli, v posledních letech došlo k podstatnému nárůstu zakoupených souborných služeb pro cesty a stále více eh, se tyto služby nakupují po internetu, ovšem nákup po internetu zajišťuje mnohem menší ochranu než při nákupu přes cestovní kancelář. Samozřejmě cestovní kanceláře mají větší náklady, které potřebují na to, aby splnili požadavky směrnice, ovšem služby prodávané po internetu takovéto náklady nenesou a proto znamenají také menší ochranu. Myslím si, že v současnosti to znamená nevyváženost v průmyslu cestovního ruchu. A abychom tomuto zabránili, chtěli bychom, aby komise zajistila, že bude zajištěno rovné zacházení při nákupu takovýchto souborných cest a je třeba chránit zájmy spotřebitelů. Vím, že pro komisi je to také priorita. Myslím, že definice a terminologie směrnice je třeba vyjasnit a aktualizovat. Definovat spotřebitele, prodejce, operátora, a definovat i další zásadní termíny týkající se smluv a definovat lépe rozsah působnosti samotné směrnice. Podle mého názoru by operátoři měli podlehat směrnici bez ohledu na to, zda se cesta prodává přímo nebo přes agenturu. Operátor musí být jednotkou, která prodává nebo nabízí k prodeji služby, které spadají pod tuto směrnici. Je třeba, aby tedy nesl odpovědnost za tyto souborné služby. A doufám, že komise se tedy touto cestou bude ubírat a uvidíme, jak budou lépe chráněny zájmy spotřebitelů. Děkuji a nyní paní Sehnalová dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové revize směrnice o svobodných službách pro cesty musí reagovat na řadu nových výzev v odvětví cestovního ruchu zejména v souvislosti s rozvojem nových technologií které našly odezvu i u způsobu komunikace a prodeje služeb. jedná se zejména o prodeje prostřednictvím internetu který mimo jiné umožnil bouřlivý rozmach nízkonákladových leteckých společností. každá výzva má své příležitosti i hrozby příležitostí je větší pružnost a dostupnost služeb pro zákazníky možnou hrozbou pak nedostatečná míra ochrany spotřebitele. před několika měsíci vznesl výbor pro dopravu a cestovní ruch dotaz na komisi reagující na sérii bankrotujících low cost leteckých společností. v této souvislosti jsme byli svědky situací pasažérů zanechaných na letištích bez prostředků a obtížně nalézajících náhradní řešení pro svůj návrat to je pouze jeden z příkladů nedostatečné ochrany spotřebitelů pasažérů leteckých společností. komise by měla nalézt řešení které by mělo v dohledné době na tuto situaci účinně zareagovat ve prospěch spotřebitelů a důvěry v toto odvětví. za několik měsíců začne sezóna dovolených a jistě nechceme zažít znovu problémy podobné krachu společnosti skyeurope v loňském roce. konzultace komise k této směrnici však samozřejmě odhalila i další témata jejich společným jmenovatelem je žádoucí posílení ochrany spotřebitele zejména zlepšením informovanosti klientů o skutečných podmínkách a ceně služeb. na závěr mi dovolte ještě poznámku která se týká obecně veřejných konzultací evropské komise k různým tématům pokládám za důležité aby tyto veřejné konzultace byly umožněny ve všech jazycích členských zemí evropské unie pokud skutečně chceme znát široké spektrum názorů na dané téma. v tomto smyslu jsou občané eu stejnými klienty zprávy na informace jako ti kterým se chce věnovat revize o souborných službách pro cesty. děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych komentovat třetí bod ústní otázky týkající se bankrotu. Letecký společný nedávné usnesení volalo po záročním fondu, který by zaručil dopravu cestujících v případě bankrotu. A vytvoření takového fondu by nevinutelně muselo být financováno spotřebiteli, což znamená, že cestující by zaplatili více za své letenky. A v této fázi je to zbytečný krok. Znamenalo by to zvýšení letišních poplatků, bezpečnostních poplatků a dalších poplatků, které musí cestující platit. Komise by měla na druhé straně zajistit, aby národní regulátoři vynucovali současné, současná pravidla, kdy le, letečtí regulátoři mohou před bankrotem tedy zrušit příslušné licence pro lety. Chceme, aby komise sledovala jinou cestu pro ochranu cestujících, aby byly poskytovány povinně informace o riziku, o pojištění a o ochranných mechanismech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Higgins na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsme všichni tleskali, když minulý komisař pro spotřebitele vyhlásil v roce 1990, že Směrnice z roku 1990 je překonaná a nesplňuje požadavky v současné době pro cestující veřejnost. Proč je překoná? To už bylo vypočteno dnes večer několikrát. Nyní máme jistotu, že tato směrnice tedy nesplňuje požadavky pro cestující. V současné době se stále prosazují tedy prosazena nabídka globální zájezdu pro spotřebitel Evropské unie nepokrývá pravidelné lety leteckých společností a většina cestujících nyní sama uspořádává svou dovolenou na základě lehkého přístupu k internetu a počet chráněných dovolených se snížil na 19% v poslední době a v současnosti se nabízejí dovolené, kdy, jsou, kdy ubytování a cesta nabízena odděleně. My se chlubíme tím, že jsme v Evropské unii dosáhli mnohého, ale když se podíváte na současnou situaci v souvislosti s ochranou cestujících, Evropská unie má nejméně integrovaný trh, pokud jde o cestovní ruch a existuje velký zmatek, pokud jde o odpovědnost. A náklady. Je možné docílit dalšího pojištění skrze kreditní karty, ale v Irsku není možné tyto nabídky předkládat. Vzhledem k tomu, že nabídka je tak různorodá, došlo ke smazání rozdílu mezi agenturami, cestovními kancelářemi, leteckými společnostmi a proto potřebuje novou legislativu. Je třeba zlepšit moderní technologický nástroj, kdy uplatnění nové směrnice bude pokrývat veškeré situace. Je, my potřebujeme ochranu spotřebitelů a jistotu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Kurský. Děkuji, paní předsedající. Popírám revizi package travel. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji revizi této směrnice, poněvadž jde o směrnici starou 20 let a e, de facto nesplňuje požadavky dnešní reality. Je už jenom velice málo těch, kteří si tímto starým způsobem organizují svoji dovolenou. Není zcela jasné, na co všechno se tato směrnice vztahuje a není to dobré pro spotřebitele ani pro firmy, které nabízejí dovolené. Je třeba říci, že eh, všechno, co souvisí s službami, které se prodávají výletníkům, tak eh, samozřejmě se to všechno promítá do cen. Jestliže si koupíte nějakou, nějaký výlet s loukostovou společností, okamžitě se to považuje za balíček a to je skutečně nejasné. Děkuji, paní Hramer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Rakouska, to znamená ze země, kde turistický ruch vždy hrál důležitou roli. To znamená, že eh, prakticky všechno u nás souvisí s turistikou a proto tady naše země eh, přikládá této směrnici velkou důležitost a já bych chtěl poděkovat panu komisaři za to, že se tímto zabývá hned na začátku svého mandátu. Eh, svoboda pohybu, eh, ta de facto se rozšířila natolik, že dnes je kvantitativně daleko větší záležitostí než před 20 lety taky eh, se cestující veřejnost chová dneska úplně jinak než dříve. A o to důležitější je eh, chránit eh, naše spotřebitele, zvláště v dobách krize, aby tedy ti, kteří vynaloží prostředky na svoji dovolenou, aby se mohli také s jistotou vrátit zpátky, poněvadž jsou to peníze, které těžce vydělali No a když už za ně nedostanou to, co si koupili, tak aby alespoň dostali zpátky. My samozřejmě eh, můžeme eh, kupovat eh, různé části dovolené od různých poskytovatelů, ale pro spotřebitele by bylo naprosto je tedy matoucí, jestliže je do jiné míry chráněn u cesty a do jiné u pobytu. Eh, tady je skutečně třeba udělat něco zejména se zodpovědností eh, leteckých společností, které jsou zodpovědny a dluží něco eh, svým cestujícím, které dopraví pouze tehdy, když se jim prokáže zavinění za neposkytnutí služby. Toto je důležitý problém a byli bychom rádi, kdyby se to promítlo v novém návrhu směrnice. A aby tedy skutečně mohli lidé cestovat a užívat si dovolené bez problémů. Děkuji a nyní Catch the Eye, pan Papa Nikolau, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že v dnešní době využití internetu umožňuje spotřebiteli volit dovolenou odlišným způsobem. Díky internetu už nemusí nakupovat hotový balíček služeb, ale mohou si vlastně sestavit svou dovolenou dle vlastního přání. A na základě různých faktorů si můžeme klást otázku, kdo ponese odpovědnost v případě nastalých problémů. A po kom bude spotřebitel v případě problémů chtít odškodné. Směrnice je zastaralá, to je důležité pro Řecko. Řecko je klíčovou turistickou destinací. A vždy máme potíže s určením odpovědné osoby. Agentura je zahraniční, hotel je řecký a je třeba, aby systém byl pro všechny kteří pracují v sektoru cestovního ruchu, byl důvěryhodný. Pro mě ochrana evropských spotřebitelů je zásadní, ale máme také odpovědnost informovat všechny organizátory pobytu v evropských zemích o jejich právech, aby občané mohli uplatnit svá práva. Děkuji. Az ülés elnöklését és magyar nyelven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 Myslím, že už tady bylo řečeno téměř všechno, ale já bych ráda přidala čtyři body. Tato směrnice je stará 20 let. Pro mladou dívku je 20 let hezký věk, ale pro směrnici to znamená, že potřebuje lifting. A to proto, že v našem životě se událo několik věcí. Za prvé internet. Internet nám umožňuje vybírat si dovolenou i na tom nejvzdálenějším místě planety, aniž bychom o tom museli nějak dlouho přemýšlet. Ale až budeme na místě na dovolené, tak možná konstatujeme, že jsme si to přece jen měli lépe promyslet. Druhá věc, ceny. Spotřebitel má povinnosti, ale také práva. Má právo vědět, zda ty ceny, mezi nimiž se rozhoduje, e, jsou chráněny nějakým právním předpisem. Musí vědět, zda třeba se nejedná o nekalou hospodářskou soutěž. Třetí věc, kvalita. Ubytování, které v jednom členském státě může být považováno za skvělé, e, může být občanem jiného státu považováno spíše za průměrné. A dalším problémem je bezpečnost. Cestující eh, vlastně vždy musí hodně spořit předtím, než odjedou na dovolenou a je třeba, aby si byli jistě tím, že ta jejich cesta je bezproblémová a bezpečná. Děkuji. Nyní pan Simkeli. Kelly. Pane předsedo, mnozí kolegové poukázali na nutnost eh, revize této směrnice a to co nejdříve. A hovořili hodně o tom, jakou hodnotu to má pro spotřebitele, což je správně. Ale to, že to má být ku prospěchu spotřebitelů, neznamená, že by to eh, ohrožovalo poskytovatele v odvětví. Právě naopak. Myslím, že eh, máme také mnoho eh, lidí eh, na 60 let, tedy v důchodovém věku, a také oni by rádi cestovali a jestliže tato směrnice bude všem dávat dostatečnou jistotu na straně spotřebitelů, určitě budou také seniori cestovat a budou raději cestovat než dnes. Eh, podobně, jako to bylo u směrnice o takzvaném timeshareu. Tenkrát to pomohlo jak spotřebitelům, tak také poskytovatelům. Děkuji. Děkuji vám a jako další paní Kanbach. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem matka velké rodiny a já jsem si zvykla už před mnoha lety pročítat ty katalogy a je to opravdu těžká výzva a je to eh, těžké mnohdy i pro zaměstnance cestovní kanceláří. Proto bych si přála, aby tato směrnice nám umožnila opravdu užívat si svobody výběru a to bude možné pouze tehdy, když budou mít dispozici srovnávací kritéria. A jedním z těch kritérií je také podle mě věk dětí. E, existují pevné ceny, ale někdy je to pro šestileté, jindy pro deseti, jindy pro dvanáctileté. To znamená, že třeba první dítě nemá takovou hodnotu jako druhé a čtvrté už vůbec nic. Takže já si myslím, že pro ochranu spotřebitelů i také poskytovatelů. By bylo dobré, kdybychom byli všichni dobře informováni a mohli sporovnávat nabídky podle porovnatelných kritérií. Děkuji vám a jako další paní Štiller. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl podpořit kolegu, který hovořil o právech postižených cestujících a také dětí. Jde zejména o e, bezpečnost a tak dále. Je skutečně, aby došlo ke změně oproti tomu, co e, se dělo e, během 20 let. My jsme se zabývali hlavně o tedy placením kreditními kartami a mnozí tedy eh, toho eh, využívají eh, proto, aby měli jistotu platby, ale bohužel se to zneužívá ze strany nabízejících, kteří třeba účtují dvojí poplatky nebo předávají si informaci a tak dále. Myslím, že by bylo dobré také v tomto směru chránit cestující. Eh, a pokud se týče bankrotu aerolinií, my musíme zajistit, aby, chránili ty, aby byli chráněni ti, kteří se nedostanou do své destinace, protože zejména pro rodiny pak vznikají obrovské nepřiměřené náklady. Děkuji vám. A nyní jako další pan Kombacitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kelionių rinka per pastaruosius. Pane předsedo, vážený pane komisaři, posledních 20 letech se trh s cestovním, cestováním velmi rozvinul. Lidé si kupují služby od různých poskytovatelů služeb a současná směnce se nevztahuje na tyto vlastní péčí sestavené zájezdy a je třeba, aby působnost směrnice zajistila lepší ochranu pro naše spotřebitele. Je třeba lépe definovat odpovědnost v případě úpadku a cestovní kanceláře. V posledních 20 letech asi 70 společností zkrachovalo a cestující se ocitli na holičkách. Je třeba revize směrnice. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec eh, Catch the Eye a také na konec eh, debaty. A nyní dám slovo ještě panu komisaři. Mr. President, I have... Vážený pane předsedo, vyslechl jsem si názory eh, všech poslanců s velkým zájmem. Řada z vás potvrdila ten směr, kterým se komise rozhodla ubírat. Jiní zdůraznili nejrůznější body. My jsme si je všechny poznamenali, abychom zajistili, že se k ním eh, přihlédne při diskusích, které povedeme o revizi této směrnice. Chtěl bych vás ujistit, že komise bere toto téma velmi vážně a je odhodlána najít to nejlepší řešení pro budoucnost. V současnosti jsme v polovině konzultačního procesu, analyzujeme zpětnou vazbu, kterou jsme získali z nedávné online konzultace. Spotřebitele, podnikatelské organizace i členské státy přispěly do těchto veřejných konzultací. Kromě toho vás mohu informovat, že komise bude také organizovat 22. dubna 2010 workshop pro zúčastněné strany, který se zaměří na možné politické volby pro revizi této směrnice, včetně všech témat, která tady byla zmíněna během diskuse.